programu je to prohlášení Rady a komise, pokud jde o e, zprávu o Černé hoře za rok 2015. Jménem Rady má nyní slovo paní Janine Hennes Plešert. Prosím. Again, Děkuji. A dovolte mi vám poděkovat za setrvalou podporu Evropského parlamentu na podporu přistoupení e, přistupovacího procesu Černé hory. Děkuji obzvlášť panu Tanakovi. V uplynulém roce vztahy byly pozitivní a v závěrech z prosince loňského roku rada vítá další pokrok, bere na vědomí pokrok v oblasti právního státu a při vytváření nových institucí. A rada také s uspokojením zaznamenala pozitivní roli při rozvoji regionální spolupráce a posilování dobrých vztahů. A také poděkovala Montenegru za spolupráci v zahraničních otázkách, zejména při slaďování se zahraničně politickými postoji Evropské unie. A je také povzbudivé, že další vyjednávací kapitoly mohly být otevřeny na prosincové konferenci, čímž celkový počet již zahájených kapitol činí 22 z 35. Pokud jde o výhled do budoucna, tak musíme opět zdůraznit právní stát, což je základní hodnota Evropské unie a průřezová záležitost rozšiřovacího procesu. Jak váš návrh správně ukazuje, tak eh, další pokrok bude záviset na eh, tom, do jaké míry pokročíme právě v této oblasti. Rada znovu zdůraznila, že je důležité, aby celý systém přinášel konkrétní výsledky, zejména tím, že eh, budeme mít výsledky v boji s organizovaným, s organizovaným zločinem a korupcí. Musíme se zaměřit na provádění reform, které povede k hmatatelným výsledkům směřujícím k eh, stanoveným ukazatelům. A ještě související poznámka. Rada sdílí názor vyjádřený ve vašem společném usnesení, že by Černá hora měla intenzifikovat svou snahu zaručit svobodu médií a svobodu vyjadřování, pokračovat v reformách veřejné zprávy a posilovat nezávislost institucí a zároveň zlepšovat podnikatelské prostředí. Váš návrh usnesení eh, také vyjadřuje celou řadu eh, otázek, které třeba řešit, eh, jak za to zrcadlí také zpráva komise. A s, mm, při, s nadcházejícími volbami v Černé hoře, které budou v letos, je důležitá role volební legislativy. Dobře víme, že Černá hora nyní se nachází v nelehké politické situaci, která by Eh, mohla brzdit reformní úsilí. Proto připomínám, že všechny politické strany musí projevit odpovědnost a účastnit se dialogu s parlamentem, což je klíčové fórum politické debaty. Spoleháme se na vládu i na opozici, že budou spolupracovat při eh, plnění očekávání Eh, černohorských občanů. To je také důležité k tomu, aby vznikla eh, veřejná důvěra v instituce a politický proces. Udržitelná spolupráce je i nadále základním eh, předpokladem politického závazku řešit stále ještě otevřené výzvy, splnit reformní agendu a postoupit ve, vyjednávací, ve vyjednávání o přistoupení. Takže důležitý je, eh, to, to je další důležitá otázka, která je ve vašem usnesení. A dovolte mi podtrhnout, že toto poselství by mělo být zejména předáno eh, představitelům Černé hory. A v tom hraje parlament velkou roli při stabiliza- stabilizaci. Um, a důležitý tedy eh, je přínos par- příslušného parlamentního výboru a pokud jde o vyhlídky do budoucna, tak eh, doufáme, že bude pokrok pokračovat. Děkuji. Pan Han za komisi. Eh, Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za vaše pozvání na tuto rozpravu o zprávě o pokroku Černé hory. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, panu Tanokovi, za jeho velmi eh, vyvážený a komplexní návrh zprávy. Je to text, který velmi dobře hodnotí eh, tu zprávu komise o pokroku za rok 2015. V tomto roce si připomínáme čtyři roky od zahájení přístupových jednání s Černou horou. Jak se říká také v vašem návrhu usnesení, tak jsme již otevřeli jak už tady bylo řečeno, 22 eh, kapitol, z nichž dvě jsou předběžně již uzavřeny. Co se týče právního státu, jak asi víte, což je jádro eh, celého toho přístupového procesu, tady došlo k přijetí prvních kroků, které by měly vést k trvalým reformám a sice přijetím legislativy a vybudování patřičných institucí. Jak ale také uvádíte, jak eh, říká sama komise eh, ve své zprávě z listopadu, není to úplně úplné eh, hodnocení jde také o to, aby v praxi právní stát fungoval tak, jak má. Jde například o dosahování výsledků boji proti organizovanému zločinu a korupci. To je také poselství, které jsme dnes předali v Podgorici Eh, Černé hoře. Já jsem se setkal s panem Djukanovičem eh, minulý měsíc. Eh, pogratuloval jsem mu k tomu, že Černá hora byla přizvána k členství do NATO, tak jsem mu také řekl, že přes určitý pokrok se teď dostáváme do náročné fáze, kdy se bude právě jednat o kapitál o právním státu. Je potřeba, aby tady došlo k důvěrodnému pokroku kapitol 23 a 24. Musíme vidět hmatatelné výsledky eh, v implementaci těchto kritérií. Není to jenom pro ta samá jednání, ale je potřeba, aby dobře fungovalo nezávislé soudnictví, aby tady byla eh, eh, efektivní veřejná zpráva, aby byla zajištěna vlastnická práva. To všechno jsou aspekty právního státu a také nezbytné předpoklady pro například eh, přilákání investorů pro zlepšení konkurenceschopnosti a pro další hospodářský růst. Jak víte, já mnohem radši hovořím o přístupovém procesu spíše než o jednáních, protože jde o tom, jak se ta země sama změní na cestě do Evropské unie. Takže my hovoříme s Černou horou o tom, jak zlepšit její konkurenceschopnost, snažíme se vést hospodářský dialog, provádět sektorové reformy, včetně reformy pracovního trhu, investit do infrastrukturu, eh, podmínek pro podnikání, co těch dalších vyjednávacích kapitol. Tady jsme Černé hoře vysvětlili, co je potřeba ještě udělat jsou tady některé obzvláště velké výzvy, například při sladěvání legislativy v oblasti hospodářské soutěže, ochrany životního prostředí a klimatických změn. A teď mi dovolte, abych se zmínil také o politické situaci v Černé hoře. Politický dialog, který byl zahájen v prosinci, byl přerušen 19. Eh, února. Nicméně, přestože až dosud eh, vedoucí představitelé neuzavřeli dohodu, o e, vytvoření vlády, která by důvěryhodným způsobem provedla volby, e, tak e, přesto se chystají místní a parlamentní volby. Bude potřeba v praxi implementovat volební zákon, aby výsledky voleb byly důvěryhodné. To bude zodpovědnost politických představitelů v Černé hoře. budou to tak muset udělat. Děkuji, pane komisaři. <clears throat> A nyní se tady dostáváme za řečníky za jednotlivé frakce. A nejprve bude mít za, slovo, za EKR slovo eh, pan Tenok. Rok 2016 je významným rokem pro Černou horu. S tím, jak se blíží desáté výročí nezávislosti, tak tato země nejen, že se chystá k volbám, parlamentních volbách, ale vstupuje do klíčové fáze vyjednávání Eh, do vstupu do NATO poté, co obdrželo pozvánku v loňském roce. Černá hora nadále dobře pokračuje a otevřela 22 kapitol, včetně těch klíčových 23 a 24 a rok 2016 eh, bude znamenat otevření dalších kapitol. A jak eh, ukazuje usnesení zpráva z výboru, tak korupce a organizovaný zločin jsou nadále objektem znepokojení a také mediální eh, svobody. Ale situace se zlepšuje a konstatujeme pokrok eh, je stále více stíhaných lidí, kteří se dopustilo korupce a se, se zahájením protikorupční agentury na, na začátku letošního roku Eh, jsou to povzbudivé eh, známky, že se začínají tyto věci řešit. Ale jsou tu stále určité obavy, pokud jde o administrativní kapacitu těchto institucí a jejich financování a ty se musí řešit. Ale musíme si být vědomi finančních omezení, jim čelí taková malá země jako Černá hora, která eh, získává omezenou pomoc už od některých zemí bývalé Jugoslávie jako je Chorvatsko a Slovinsko. Ale jinak Černá hora je příkladem, pokud jde o slaďování zahraniční politiky s evropskou politikou a jejími členskými státy a jasně ukázala, že je schopna interagovat se sousedy a partnery v těchto otázkách. Černá hora se připojila k Evropské unie, eh, unii eh, v pokud jde o sankce po anexi Krymu a to navzdory ekonomickým vazbám s touto zemí. A spolupracuje také s Evropskou unii při boji s džihadistickým terorismem. Ale je tu ještě zapotřebí referendum o členství v NATO. Má pozice zpravodaje je eh, jasná a zřejmá, že je to záležitost Černé hory a my do toho nesmíme zasahovat. Nicméně Musíme si být vědomi širšího kontextu celé této debaty a některých externích eh, vlivů, které jsou vynakládány na mm, tuto malou eh, zemi. Jinak vítám naše usnesení a jsem rád, že jsme konstruktivně byli schopni spolupracovat napříč politickými skupinami a dosáhnout dohodě na výboru. Vždycky se domnívám, že Černá hora je dobrou zprávou západního Balkánu, ale se rostoucím tlakem eh, migrační krize na celém západobalkánském regionu Černá Černá hora je eh, vnímána stále více také jako maják stability. Děkuji. Um, Děkuji a nyní má slovo pan Kovačev na minutu. Děkuji, paní předsedající, paní ministrině, pane komisaři. Dovolte mi, abych poděkoval za dobrou spolupráci s panem Spravodajem, s panem Tenokem. My jsme mnohokrát Černou horu prohlásili za nejúspěšnější zemi západního Balkánu. V minulých měsících jsme byli svědky násilí na ulicích a po prohlášení nedůvěry, po hlasování o nedůvěře opozice vyzvala předčasným volbám. Je spochybněna euroatlantická orientace této země eh, a eh, Důležité jsou také sankce vůči Rusku. Zahraniční politika eh, této země je plně sladěna se společnou bezpečnostní a zahraniční politikou EU. Eh, Evropsk- Černá hora může tedy sloužit jako příklad pro další země tohoto regionu. Neměli bychom eh, tedy umožnit to, aby se občané této země stali obětí cizích zájmů. Děkuji. A nyní pan Andrulakis na dvě minuty. Děkuji. Musíme si uvědomit, že Černá hora je pionýrem, pokud jde o vývoj a pokrok směrem k EU. V minulých letech tu bylo dosaženo velkého pokroku, 22 kapitol bylo otevřeno, dvě byly eh, provizorně ukončeny, uzavřeny. Eh, ta letošní zpráva eh, zastihla Černou horu ve velmi citlivé politické situaci. Doufáme, že situace kolem voleb se vyřeší. Sociálně demokratická frakce neustále podporovala to, aby jednání mezi Černou horou a Evropskou unii pokračovala, nicméně konstatujeme určitou únavu, určité zpomalení. Já si myslím, že, to nemí, nesmí, eh, že se to nesmí stát překážkou. Je potřeba, aby byly provedeny další reformy, pokud jde o veřejnou zprávu, nezávislost eh, soudnictví a boj proti organizovanému zločinu. Kromě toho očekáváme konkrétní opatření, která budou bojovat proti daňovým únikům a také překonávání, eh, budou překonávat sociální rozdíly, protože je tu velká chudoba. A kromě toho bychom byli velmi rádi, kdy, kdyby tedy Černá hora vstoupila do NATO. My tedy nejsme proti tomu, aby Černá hora vstoupila do NATO, jak někteří předstírají, nicméně se domníváme, že je to rozhodnutí, které musí učinit každá země sama za sebe, aniž by se do toho vněšoval někdo zvenčí. Nesouhlasíme s jedním bodem, a sice to, že by měly být oba, eh, obě členství navzájem propojená. My v tuto chvíli diskutujeme o vstupu eh, případném vstupu Černé hory do EU, případný vstup Černé hory do NATO, to je úplně jiná věc, zpětá s úplně jinými cíly. Myslím si, že bychom to neměli navzájem spojovat. My jsme také předložili příslušný pozměňovací návrh. Děkuji. Thank you very much. Next speaker, Mr. Radoš. Děkuji. Pan Radoš na dvě minuty. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Tanokovi za jeho zprávu, která nabízí velmi komplexní přehled situace v Černé hoře. Černá hora je země, ve které došlo k největšímu pokroku ze všech eh, států na západním Balkáně. Přestože je to malá země, mohla by mít velký pozitivní dopad na celý region západního Balkánu, zejména na Kosovo a Bosnu Hercegovinu. V té zprávě se zmiňují ty nejdůležitější věci a já souhlasím také s komisařem Hánem, že teď nastala eh, velmi důležitá doba pro Černou horu, kdy bude muset prokázat to, že dokáže v praxi uplatňovat eh, teoretické zásady. Jde například o mm, práva menšin, boj proti korupci, právní stát a tak dále. Celý, podle mě nejdůležitější je uspořádání voleb. Toto je země, která eh, byla od začátku velmi rozdělena, protože část jejich občanů byla vůbec pro eh, ti nezávislosti. A pokud eh, ty volby mají být eh, spravedlivé a demokratické, tak teprve potom může mít Černá hora budoucnost Evropské unie. vyhlídky nebudou až tak dobré, pokud se nepodaří ty volby provést způsobem, který snese ta nejpřísnější kritéria. Už permuji na minutu půl. Děkuji vám. my vítáme eh, úsilí v mnoha významných oblastech ze strany Černé hory. Ale kritizujeme eh, skutečnost, že přístupový proces je navázán eh, na přistoupení do nat, na vstup do NATO. Jak zpráva říká, tento proces militarizuje a ještě více destabilizuje západní Balkán obecně a tuto zemi zvlášť. A chceme upozornit na to, že veřejné mínění v Černé hoře je rozděleno, pokud jde o vstup do NATO. Mělo by být na nich, aby se rozhodli. Přece v tom spočívá demokracie. V naší skupině jsme proti privatizačním politikám, které jsou prosazovány prostřednictvím přístupového procesu. Protože ekonomické modely které za tímto procesem stojí, měly negativní dopady i na evropské občany, takže proč bychom to měli vnucovat státům, které nyní chtějí do Evropské unie vstoupit. Měli bychom ovšem prohloubit naše vztahy s touto zemí a pomoci jim vyřešit závažné problémy, jim ščelí, posílit eh, právní stát, demokracii, bojovat s organizovaným zločinem a korupcí a posílit eh, ochranu vyjadřování a tisku. Děkuji. Děkuji, paní Lunáček, na jednu minutu. Děkuji. Um, pane komisaři, um, zástupce rady, Černá eh, hora je jakým, jakousi, jakýmsi příkladem úspěchu je v pro, přístupovém procesu s Evropskou unii a byl tu pokrok. A zpráva pana Tanoka, za kterou mu děkuji, je dobrá, vyvážená, klade velký důraz na boj s korupcí a organizovaným zločinem, což je zásadní taky reforma justice, mediální svoboda, nevládní organizace a práva menšin. Mm, tady došlo eh, pokrok, k pokroku rovněž, třeba v případě osob LGBTI, ale jsou to i některé neúspěchy. Chci však hovořit o kritické situaci, která v Černéhoře panuje eh, v souvislosti s politickou krizí a chci um, vyzdvihnout eh, naši sesterskou stranu Pozitivné Montenegro, která um, přednesla velmi pozitivní návrh, aby se zajistilo, že všechny politické strany budou součástí eh, přechodné vlády, že se zlepší volební eh, právo, aby byly, bylo možno uspořádat skutečné svobodné volby. Doufám, že budou úspěšné, protože je důležité, aby eh, proces předcházející těmto volbám byl procesem, jehož se můžou zúčastnit i všichni občané, aby jejich hlas byl skutečně slyšet. Děkuji. A nyní pan Kastel na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych i já poděkoval panu zpravodoji Tenokovi za práci, kterou na této zprávě odvedl. Je z ní naprosto patrné, že se v situaci v této zemi vyzná. Černá hora je nepochybně pozitivním příkladem západního Balkánu a to Eh, díky krokům, ke kterým tu v minulých letech došlo, Černá hora už není daleko od vstupu do EU. Samozřejmě, že je potřeba podniknout ještě některé velmi důležité kroky, například pokud jde o fungování veřejné zprávy, protože tady jsou stále ještě nedostatky a mezery, podobně jako v jiných zemích. Stále ještě je to tak, že veřejná zpráva je velmi politizována a eh, souvisí s činností politických stran. Kromě toho je tu palčivý problém s nezaměstnaností. Eh, především je problematická nezaměstnanost mladých lidí. Kromě toho tato země zvažuje vstup do NATO. To vyvolá nepochybně napětí v této zemi, protože se ještě jednou eh, rozevře celé to politické panorama a my se tedy musíme postarat o to, aby byly prováděny reformy, tak aby tato země co možná nejdříve vstoupila do rodiny evropských států. A nyní pan Schaffhauser na minutu a půl. Vaše politika rozšiřování pořád staví západ proti východu. A pořád neustále jdeme dopředu a neřešíme přitom problémy třeba otázka imigrace a organizovaného zločinu v Černé hoře, vaše e, politika, to je jakýsi permanentní anšlus, e, kterým, e, který slouží pro americké oligarchii, která však se staví proti evropskému lidu, proti sjednocené kontinentální Evropě štěpení a frakturace, to je to, co se tu prožívá proti nám. A jsme proti takové Evropě. Dánské referendum nebo ignorování nizozemského referenda ohledně Ukrajiny. Maďarské referendum, budoucí referendum v Británii a za chvíli Francie. E, a kdo chce do té vaší Evropy? E, despotické Turecko a černohorská kleptokracie. To a to vyvolává otázky, demokracie chtějí vystoupit. Tato vaše Evropa kriminálních sítí, které se zmocňují kontroly s Tureckem, které si vás již podrobilo. To je vaše Evropa, která je takřka v troskách. To je skutečná zrada. Speaker, A nyní tedy paní Švica jako další řečník bude mít minutu. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedající. V Černé hoře mohu říci to, že tato země dosáhla dobrého pokroku, pokud jde o integraci směrem k EU. Nepochybně vítáme pokrok, ke kterému došlo eh, v této zemi ať už se jedná o zahraniční politiku, obranou politiku, protože právě tyto oblasti byly velmi dobře harmonizovány s EU. Nicméně jsou tu ještě rezervy. Byť Černá hora zahájila, otevřela 22 kapitol, stále ještě jsou tu určité rezervy. Některé pozměňovací návrhy které jsem předložila, byly přijaty, jiné ne. V každém případě bych ráda řekla, že pokud jde o dobré sousedské vztahy, tak eh, nepochybně došlo k pokroku. Eh, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, ne, pokud jde o eh, Chorvatsko. To se týká především poloostrova Prav, Prevlaka. Kromě toho jsou tu další otázky, které se týkají nástupnických států bývalé Jugoslávie je potřeba zaplatit očkodnění obětem eh, táboru v Černé hoře a kromě toho je tu ještě jedna věc, eh, Boka Kotorská eh, vláštní region. Já si myslím, že právě to musíme vzít potaz a dbát na specifický charakter tohoto regionu. Děkuji. Pan Picula. Zpráva pana Taneka je velmi podrobná, je to dobrý dokument a jasně z ní vyplývá, že Černá hora dosáhla značného pokroku v loňském roce, nicméně stále ještě jsou tu problémy, ať už se to eh, týká vysoké míry korupce. Jsou tu ukazatele, eh, nebo kapitoly, které tedy byly otevřeny, například kapitola 23-24 a rád bych poblahopřál Černé hoře eh, k těm nedávným snahám, proklamovaným snahám připojit se k NATO. Pokud by se tak stalo, tak bychom tedy měli nového člena NATO. Před 25 lety jsme byli ve válce a v naší zemi tedy eh, docházelo k agresi a nyní bychom byli spojenci. Eh, jsou tu ještě otevřené otázky, například válečné. Eh, musíme si uvědomit, že je potřeba chránit i nad, více národnostní charakter Boky Kotorské. Černá hora bude nyní procházet obdobím, kdy se bude muset přizpůsobit evropským standardům a právě proto jsme zahájili otevřený dialog eh, s Černou horou, pokud jde o náklady spjaté s reformami a o to, jaký to má dopad na veřejné mínění. Děkuji. Děkuji a nyní paní Tomáši. Děkuji. Černá hora teď prochází politickou krizí a já si myslím, že by bylo příliš optimistické eh, od ní očekávat, že bude provádět eh, všechny reformy. Ale nesouhlasím s tím, že by Černá hora nedělala dostatek pro to, aby se vyřešily vztahy se sousedy. Černá hora již začala proskomávat um, ehm, jaderské pobřeží pro suroviny a to i v těch oblastech, které eh, jsou předmětem sporů s Chorvatskem. V roce 2011 Chorvatsko zaslalo protestní notu Černé hoře, protože eh, by tady mělo dojít k využívání pobřeží a to vyměření té námořní hranice se liší od té, které, která odpovídá mezinárodnímu právu. Černá hora má právo na využívání eh, nebo hledání eh, ropy a zemního plynu, ale pouze v té oblasti, které jí skutečně náleží. Pan Kičup na minutu. Děkuji, eh, paní předsedkyně, pane Háne, paní ministrině. Černá hora je příběhem úspěchu eh, v určitých oblastech. Pokrok eh, je v některých oblastech nepopiratelný. Došlo k zařízení 22 kapitol, včetně kapitoly 23 a 24 týkající se oblasti vnitra a spravnosti. Dvě kapitoly byly předběžně uzavřeny. Černá hora je také příkladem stability a za to bychom ji měli obdivovat. Její bezpečnostní a zahraniční politika eh, je v souladu s naší zahraniční politikou a teď má vstoupit do NATO. Nicméně jsou tady také problémy, je potřeba, aby se zlepšila nebo zvýšila role parlamentu, aby se více bojovala proti korupci a také, aby se lépe chránili menšiny a byla zajištěna jejich účast na politickém životě v zemi. Thank you, Madam President. Pan Carver, děkuji. Um, uh, dochází k podkupávání bezpečnosti, ehm, toho systému kolektivní bezpečnosti. Já jsem vždycky byl proti pokusům Evropské unie Eh, se eh, vést na úspěchu NATO. Vždycky je to NATO, které zajišťovalo bezpečnost Evropě, ne Evropská unie. Nicméně eh, mohl bych být také kritický k NATO. Já mám své pochybnosti o přístupu Černé hory do NATO. Evropa se teď nachází v nejnáročnějším období od konce války. Nesmíme se podřídit Putinovi, ale musíme být správně na všechny eventuality jak může Černá hora přispět eh, vojensky k NATO. Stíla NATO je v tom, že je to vojenská, vojenské spojenectví a na rozdíl od Evropské unie to není politická unie. Nicméně je možné, že v tomto případě ten zdravý rozum byl poražen. Pan Fer- Ferán na jednu minutu. Drazí kolegové, Máme velkou úctu k obyvatelům Černé hory, kteří bojovali proti osmanské říši, která tehdy útočila na náš kontinent. A e, e, poté se museli e, oddělovat za těžký okolností od další země, od srbského lidu. Ale je tu tedy toto, pak došlo k uznání pseudostátu Kosova a v podstatě eh, zakazujeme Černéhoře jakýkoliv eh, preferenční styk eh, s Ruskem. Je to skutečná, a pak ho nutíme, aby se vstoupilo do té mašinerie, která se říká NATO. To je zvrácené a odsuzeme to. Thank you. Mr. Děkuji. Pan McAllister na jednu minutu. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Dovolte mi na úvod poděkovat našemu zpravodaji Charlesi Tanokovi. Myslím si, že jeho usnesení realisticky nastěňuje uh, eh, trasu a směřování Černé hory k Evropské unii. Dosáhli jsme z 35 vyjednávacích kapitol otevření 22 dvou eh, a tři již byly uzavřeny. Já vítám rozhodnutí NATO přizvat Černou horu ke vstupu do aliance. Eh, úspěšné, eh, úspěšné vyjednávání bude Eh, snad následovat. A pokud jde o Srbsko, tak deset let po vyhlášení nezávislosti obě země, země zachovaly dobré vztahy. Protokol uh, o evropské integraci byl podepsán v červenci 2015 a existuje celá řada jednání na vysoké úrovni mezi představiteli Srbská a Černé hory, což přispívá ke stabilitě regionu. Je to dobrý příklad toho, jak se má zacházet s regionálními otázkami na Balkáně. Děkuji a pan Betýny. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Usnesení k Mont- Černé hoře je eh, platné eh, a oceňuje strategický eh, pokrok k v otázce přistoupení. Ale je to citlivá záležitost, protože Černá hora byla pozvána také do NATO. A to je trochu znepokojující. My jsme po- předložili pozměňovací návrh, protože je tam právě ta sekce o NATO. Připojit se k Evropské unii to je jedna věc, ale NATO druhá protože Evropská unie je sociálně, ekonomická, politická, eh, politický spolek a na to je vojenskou aliancí. Neměli bychom směšovat tyto dva odlišné koncepty. Musí zůstat odděleny, protože co se jinak stane ve vztahu k Rusku? A e, s tím, že jsou tu asociační e, dohody s Ruskem, oni pak řeknou, že to je trojský kůň a že e, ta či ona země je teď v NATO přímo na jeho hranicích. Nebylo by správné se vystavit této situaci. Neměli bychom připustit, aby eh, se ukazovaly svaly v tak problematické oblasti. Myslím si, že eh, je důležité, aby Evropa stála na svých zásadách. Černá hora je pro nás důležitá, potřebujeme podporu na Balkáně v boje proti eh, islámskému státu, ale nesměšuj mě, nesměšuj mě politické a vojenské věci a nešlapejme na citlivá kuří oka. Paní předsedkyně, dámy a pánové, díky panu Tanokovi máme před sebou velmi dobrou zprávu. Jsem rád, že se tato zpráva soustředí na takové priority, jako je soudnictví, boj proti korupci, ale také na tak důležité otázky, jako je svoboda e, sdělovacích prostředků, svoboda tisku. Mo- no, Černá hora pokročila a zaslouží si naši podporu. Já si myslím, že je důležité, abychom e, tento pokrok ocenili tím, že uzavřeme ty kapitoly, které již byly dokončeny. E, přístup nebo e, proces vyjednávání s Černou horou musíme zasadit do širšího regionálního kontextu. Musíme ocenit kooperativní konstruktivní roli Černé hory v tomto regionu a sladění zahraniční politiky s zahraniční politikou EU. E, podobně jako jiné země v tomto regionu, i Černá hora má vnitropolitické spory, boje. Je velmi důležité, aby politici si byli vědomi toho, že tyto bitvy musí být vedeny v parlamentu a že se musíme vyhnout tomu, aby došlo k, násilím na ulic, k násilí na ulicích. Děkuji a nyní paní Gentile na minutu. Musím říct, že jsem trochu zmatena. Říká se, že ta dohoda o stabilizaci měla pozitivní dopad. Já si myslím, že musíme učinit všechno pro to, aby příští volby proběhly co možná nejvíce konstruktivně a je také naprosto zásadní, abychom dostali právům zaměstnanců. Bezpečnost Eh, na mm, pracovišti je velmi důležitá, potřebujeme tedy eh, pracovně právní legislativu. Pokud jde o ochranu menšin, tak i k tomu musím pronést něco, eh, co se týká menšin a o tom tedy mám zásadní pochybnosti, jestli jsou práva menšin dodržována. A nyní bych se ráda vyjádřila k participaci žen. Eh, jde o účast žen na trhu práce a v politice, která je stále ještě velmi nízká. Děkuji a nyní pan eh, Plenkovič. já bych chtěl poděkovat panu Tanakovi za přípravu této zprávy. Je evidentní, že Černá hora postoupila nejdále ze všech ostatních států na západním Balkáně s tím, že bylo otevřeno 22 e kapitol v jednáních, dvě byly předběžně uzavřeny. Teď je na čase hm, provádět konsistentně velkosáhlé reformy v oblastech eh, kapitol 23 a 24, což je právní stát a boj proti korupci. Po politické krizi v nedávných měsících doufám, že se strany tady budou zaměřovat právě na postup eh, na cestě členství. Chtěl bych také poblahopřát Černého k tomu, že byla vyzvána ke eh, vstupu do NATO. To si myslím, že by také mohl být stabilizující faktor. Očekáváme také, že se tady budou držovat eh, práva menšin, včetně té chorvatské. A víme, že také jde o stíhání eh, válečných zločinců z bývalé Jugoslávie. Děkuji paní Gil na minutu. Děkuji paní předsedkyně, pane ministře, pane komisaři. Černá hora je klíčový příklad toho, jak může Evropská unie tlačit na provádění pozitivních reform ve třetích zemích tím, že využívá svého vlivu pro eh, eh, potřebné reformy v oblastech stability a eh, politiky, což by asi jediný stát nebyl schopen takto provést. Černá hora má eh, strategické postavení, k tomu, že je na té balkánské trase pro uprchlíky, ale je to také transitní země pro pašování nelegálních zbraní, které by mohly skončit v Evropě. A já vítám rozšířenou spolupráci s Černou horou právě v této oblasti, což je pan, který byl přijat komisí po těch pařížských útocích. Vítám také otevření kapitol o dopravě a energetice. I to by mohlo posílit naše vztahy s tímto důležitým sousedem jsou tady další nevřešené otázky, potřeba postoupit o právního státu, o reformy justice a boji proti korupci. Volby v tomto roce budou další eh, důležitou zkouškou, která eh, prokáže, jestli se v Černé hoře daří provádět potřebné změny, včetně přijemní legislativy a jestli také tady média budou moci eh, působit svobodně. Děkuji pan Peterle na minutu. Děkuji vám blahopřeji kolegu Charlesi Tanakovi k této nové a dobré zprávě. A také blahopřeji Černé hoře k dokončení jednání o několika kapitolách v uplynulém roce. Zahájením několika dalších kapitol bychom nepochybně přispěli k implementaci dalších reform například v um, oblasti eh, justice a právního státu. Je důležité, aby Černá hora se nenechala eh, zastavit eh, vnitřní polarizací. Je třeba zlepšit politickou stabilitu, aby se zviditelnily možnosti evropské integrace. Děkuji. Děkuji eh, a blahopřeji panu eh, Tenokovi, říká pan Kristá, je zcela zřejmé, jak si Montenegro stojí na cestě přistoupení. Potřebujeme další úsilí v řadě oblastí. Hovořím teď o účinném eh, transparentní státní správě a nezávislé účinné justici, boji s korupcí a organizovaným zločinem ale Černá hora od zahájení jednání postoupilo dost daleko. 22 kapitol již bylo uh, otevřeno, dvě byly prozatímně již ukončeny. Takže Černá hora je eh, skutečně na čele um, rozšiřovacího procesu a jde to eh, i za jeho vlastní hranice, protože to ukazuje, že přístupový proces je stále důvěryhodný a že stále je možné rozšiřovat. Děkuji. Děkuji a nyní tady budeme vyvolávat uh, spontánně přihlášené řečníky. Nejprve pan Prošpil. Pan Pospíšil. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já chci také pogratulovat panu zpravodaji k předložené zprávě. Nejvíce jsem studoval tu část, která se týká justice a boje proti korupci tomuto tématu se věnuji více než deset let a musím říci že e, černou horu čeká ambiciózní program jak zlepšit fungování domácí justice otázky zavedení etického kodexu pro soudce nebo nového disciplinárního řízení stejně tak posílení soudcovských rad to jsou nezbytné předpoklady ale nesmí zůstat pouze o zavedení zákonů je třeba ty zákony také v praxi naplnit. a já chci tady požádat a vyzvat komisi aby černé hoře v této věci byla maximálně nápomocna nám jako české republice ve své době přistupování pomohlo když experti soudci z členských států jezdili do české republiky a tam pomáhali zavádět nepsaná pravidla ale i psané zákony do praxe. takže prosím pane komisaři eh, pomozme černé hoře nezůstaňme pouze u toho že konstatujeme co je třeba zavést ale pojďme se pokusit právní stát v černé hoře také posílit vlastní aktivitou. děkuji. Maletič. Děkuji, eh, paní Maletič. se Děkuji, paní předsedkyně. Já naprosto souhlasím s panem komisařem v tom, že přístupový proces eh, není jen o jednání, eh, jde o měnu celé společnosti, o partnerství, o společnou politiku. Jsem také velmi rád, že se klade důraz na zlepšování podnikatelského prostředí, na nezávislost justice a na efektivní a rychlou veřejnou zprávu. Kapitoly 23 a 24 jsou asi nejdůležitější. Tady tak velkému pokroku zatím nedošlo, ale eh, minimálně evidentní, že eh, Černá hora chce mít transparentní eh, rozpočet a je potřeba eh, Černéhoře pomoci, aby eh, mohla zvládat ty změny, které ji čekají. A také si myslím, že je potřeba řešit ty eh, nepřešené věci se sousedními státy, s Chorvatskem například. Tam jde o ty o to námořní hranice a také očkodnění válečných obětí. Nyní pan Sány. Děkuji, paní předsedající. Mám radost této zprávy. Černá hora eh, je z politického hlediska skutečně co možná nejlépe připravena na vzdory. mnoha problémů. Můžeme říci, že tato země je na špičce ze zemí eh, západního Balkánu, pokud jde o partnerství s EU. Zároveň mám ale dojem, že Evropská unie by měla zastávat trochu aktivnější přístupovou strategii, tak abychom tyto země motivovali. A právě proto bychom politiku rozšíření měli koncipovat s větší energií. V této oblasti je totiž důležité postarat se o to, aby jakékoliv pozitivní kroky byly dostatečně oceněny. A nyní pan Jakovčič. Předsedající, crna gora je odličan primjer. Děkuji, paní předsedající. Černá hora je skvělý příklad toho, že pokud jsou přístupová jednání zahájena, tak ta země je, se rychle demokratizuje a se, rychle se přizpůsobuje evropským standardům. Je to dobrý příklad pro všechny sousední země, především pro Albánie. Albánii, protože eh, je velmi důležité, aby tedy k přístupovým jednáním docházelo jak v Albánii, tak v Černé hoře, tak v bývalé Jugoslávské republice eh, Makedonie. Já jsem přítel Černé hory, jezdím tam velmi často a byl bych velmi rád, kdyby tady probíhala eh, otevřená diskuze mezi vládnoucími stranami a opozicí a kdyby eh, byla ta diskuze rozšířena i na mimo parlamentní opozici. Měly by proběhnout svobodné otevřené volby, tak aby Černá hora tedy mohla dále pokročit směrem k EU. Děkuji. Předsedkyně za udělení slova. Zatímco v minulém případě u Makedonie jsme, myslím, že všichni poměrně zdvihali obočí nad zadrhnutím toho procesu přístupu této země tak v případě černé hory i já bych chtěl ocenit pokrok který tato země učinila. Eh, skutečností je že černá hora je v tuto chvíli skutečně na špici států které eh, směřují do evropské unie a chci této zemi samozřejmě k tomuto pogratulovat. pan kolega pospíšil zde hovořil o eh, poli bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti a justice. já bych rovněž chtěl pohovořit o otázce depolitizace státní správy to znamená eh, státní služba která by měla být skutečně podle pravidel eh, odpolitizována. toto je velmi důležité aby černá hora rovněž splnila jako požadavek přístupový pro rozhovory s evropskou unií no a závěrem bych chtěl eh, podotknout že byť nyní eh, černá hora prochází jistými vnitřními problémy politickými tak nepochybně její lid směřuje do evropské unie. děkuji. Pan Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl upozornit, že Černá hora je příklad eh, úsilí, které vedlo k pokroku, může být příkladem ostatním západobalkánským státům. Eh, my bychom si všichni přáli, aby to tak eh, pokračovalo i nadále. A asi bychom také měli být kritičtí, poukázat na potíže s korupcí, kde bychom byli rádi, kdyby se to zlepšilo, stejně tak jako v oblasti justice a, a vnitra. Je to krásná země, já ji znám velmi dobře, příroda tam je nádherná a jako europoslanec bych chtěl vyzvat všechny strany a politiky, aby nezapomínali na přírodní bohatství aby je chránili před škodlivými vlivy. A tím jsme ukončili fázi Catch the Eye a nyní se obracím na pana komisaře. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní ministrině, poslanci a poslankyně. Dovolte mi eh, zakončit mé dnešní vystoupení poděkováním poslancům Evropského parlamentu, zejména eh, panu zpravodaji Tenokovi za to, že jsme pomohli Černé hoře se přiblížit Evropské unii. Vaše e, usnesení zachycuje hlavní prvky naší politiky vůči této zemi. To znamená uznat dosažené úspěchy, ale jasně nastínit také výzvy do budoucna. Připojení e, a vstup do Evropské unie je klíčovou prioritou této země a těší se průřezové e, podpoře politických stran. Je tu jasný cíl evropské integrace a podpora Evropského parlamentu v tomto cíli je důležitá na posílení transformačních eh, schopností této země. V květnu si připomene Černá hora desáté výročí své nezávislosti. Již se jí podařilo za těchto deset let dosáhnout hodně, počínaje zahájením vyjednávání přes pozvání do vstupu eh, do NATO. To lze považovat za úspěchy. Ale jak už bylo několikrát zmíněno několika e, řečníky, zůstávají stále velké výzvy. Z krátkodobého hlediska je to například implementace nové vole, nového volebního zákona, Eh, který je předpokladem úspěšných a svobodných voleb v roce 2016. Musí se pokročit také, pokud jde o právní stát a plnění závazku ekonomických reform a depolitizace ano, eh, eh, státní zprávy. Jak jsem zmínil ve svém úvodu, do rok 2016 vnímáme jako rok, kdyby se měly dostavit hmatatelné výsledky, zejména v oblasti právního státu. Očekáváme, že Černá hora eh, dosáhne svých výsledků a že tato sněmovna mu v tom pomůže. Děkujeme. A nyní na závěr eh, naší diskuzi eh, paní ministrině jako zástupce rady. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, jak mnozí z vás víte, Černá hora si udržela pozitivní tempo. A asi jste si také všimli, že Černá hora stále má před sebou ještě dost práce, pokud jde o právní stát. Základní hodnoty Evropské unie, zejména právní stát a demokracie, základní práva, z nás činí eh, určitou jedinečnost ve světovém měřítku. A je důležité, aby i eh, Černá hora plnila konkrétní výsledky a aby si eh, vytvořila dobrý sled výsledků v boji s organizovaným zločinem a korupcí. Mnozí z vás zmínili na to a vztah eh, Černé hory s NATO. Podle mě je to partnerská země, která přispívá eh, k rozvoji eh, mírových vztahů a podílí se na regionální spolupráci a pokroji postupu politiky sousedství. To znamená, že tento příspěvek je důležitý také z hlediska přispění ke stabilitě tohoto regionu, ale to neznamená, že už nejsou potřeba žádné, žádné další reformní úsilí. Jistě, že jsou. Závěrem mi eh, dovolte říci, že při postupu vpřed rozšiřovacího procesu budeme monitorovat proces velice bedlivě a budeme přitom klást eh, důraz zejména na právní stát a další důležitá témata, která tu dnes zazněla. Děkuji. Velmi děkuji, paní ministrině tím tedy končí tato rozprava.